Milí kolegové, zahájíme naši dnešní práci. Omlouvám se za toto spoždění, jsme v nezvyklém sále a v budově, kam se člověk těžko dostane. Naše jednání je trošku atypické, protože máme pouze půl den v týdnu, který je vyhražen zasedáním politických skupin. A proto většina socialistů tu není. Samozřejmě to využijeme, abychom získali maximum hlasů při hlasování, ale je to situace, která není úplně příjemná. Ani z hlediska politického, ani z hlediska organizačního, takže budeme dbát na to, budeme o tom mluvit při koordinátorech, aby v programu na příští rok, abychom se už neocitli v této situaci, což nám stěžuje zejména hlasování. A také to brání účinnosti naší práce. Takže jste zaznamenali co je v pořadu jednání. A není-li námitek, chci vám sdělit, že kolega Anfold, Alfonsi předseda jednání v jiném výboru požádal o odložení bodu 7. Bodu tedy 6 a 7. Jsou to body, které se týkají protokolu s cizími zeměmi v oblasti rybolovu kde jsme naplánovali výměnu názoru, ale nikoli hlasování. Takže body 6 a 7 budou projednány později. Co se týče tedy pořad jednání je schválen, nejsou-li námitky. Oznámení předsedy. Máte je před sebou v Kobu News, nebudu se k tomu vracet. Připomenu monitorovací skupinu ke kapitole 1b rozpočtu. Bude se to konat 20. dubna. Vy dobře víte, co jsou monitoring groups. James Ellis. Dobře víme, co jsou monitoring groups. Nebylo by možné dostat eh, harmonogram, kde by byly všechny projednané body. Bylo by to užitečné, abychom to nedostávali takto jednotlivě. Tak to je to obtížnější. Měli bychom věnovat více času této cené aktivitě. To je naprosto legitimní požadavek a chci vás informovat, že po jednání rozpočtového výboru máme jednání koordinátorů, kdy koordinátorům navrhnu harmonogram všech těchto zasedání a jakmile to bude schváleno, tak písemně budeme informovat všechny členy výboru, jak si přeje James Ellis. Takže máte před sebou seznam jazyků, které máme k dispozici. Naše jednání běží na internetu skrze web streaming a také zde je zmínka o jednotlivých informačních zdrojích na internetu pro realizaci rozpočtu 2010. Schválení v bodu 3 zápisu našeho jednání z 3. března, tedy nejsou-li námitky, do konce jednání budeme považovat tento zápis za schválený. Tedy budeme projednávat eh, body v následujícím pořadí a byla mi předložena žádost Inge Gressle. Je tady? Ano, je v první řadě dokonce. Byl jsem tak oslněn, že jsem si nevšiml. A Helga Trüppel, abychom poměrně rychle probrali jejich body, protože mají další jednání, takže začneme body 5 a 14, než dospějeme k bodu 4. A budeme také přísně dodržovat řečnickou dobu. Takže Inge vyhodnotí situaci jako pokaždé o tom, jak probíhají jednání o finančním nařízení. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové. Mám pro vás dobrou zprávu a ještě jednu špatnou. Ta dobrá zní, že zpráva je hotová, má asi 130 pozměňovacích návrhů. Jakmile sekretariát dá dohromady tyto pozměňovací návrhy, tak budou předány eh, pracovní skupině a výboru v angličtině eh, s několika eh, málo pozměňovacích návrhů, které jsou v Němčině a týkají se budov. To znamená, že se můžete se zprávou hned seznámit a chtěla bych požádat všechny, které to zajímá, aby vzali tuto zprávu na vědomí. Záměrně jsme ji se sestavili v angličtině, abychom mohli hned zahájit diskuze. Naše pracovní skupina zasedá zase příští týden. Zprávu budeme projednávat po jednotlivých článcích a pozměňovacích návrzích. Z hlediska harmonogramu, který jsme předložili na základě přání koordinátorů, sektorů je možné dodržet tento harmonogram. Proto nechápu dopis výboru Regi, kde si výbor stěžuje, že je příliš málo informován. Chtěla bych poukázat na to, že příslušný člen tohoto výboru je e, naším členem, má přístup ke všem dokumentům. A my jsme již několikrát diskutovali o této e, zprávě v pracovní skupině. Otázka je, jak zahájit činnost, proto bych vás chtěla vyzvat, abychom zahájili činnost. Výbor pro rozpočet udělal e, domovskou stránku, kde jsou k dispozici všechny dokumenty a my jsme je tam poskytli, takže jsou k dispozici. A já věřím, že během příštího měsíce v dubnu dubnu budeme muset moci tuto zprávu prezentovat a budeme také transparentně pracovat. Přála bych si účast co možná nejvíce členů a nezávidím eh, radě, když je u stolu 27 osob a eh, dalším partnerem je předsednictví a rada během tohoto týdne Eh, předlož, bude projednávat návrh předsednictví. Eh, je to hotovo na úrovni výboru. Příslušný návrh jsme obdrželi, budeme ho projednávat. Také jsme se snažili některé věci zapracovat do zprávy, ale neměli bychom integrovat příliš mnoho, protože jinak eh, se rozmělní naše vyjednávací pozice. A my chceme přece něčeho dosáhnout poměrně značných cílů. To byla ta dobrá zpráva. Ta špatná zpráva zní, že teď se musíme opravdu pustit do práce, je nutné pročíst velmi mnoho textu Opakuji, je to velice složitá práce, protože eh, tento text je stabilní a v důležitých pasážích eh, eh, jsou to finanční nástroje sdílené řízení. Na základě EPP se to poněkud změnilo. Ráda bych hovořila o důležitých věcech pro parlament a to jsou aktiv přenesené pravomoci. Musíme zachovat práva parlamentu, to je myslím, naše silná stránka a musíme se postarat sami o sebe, když se ostatní nebudou starat. Takže základem je článek 290 smlouvy pro aktiv přenesené pravomoci a říká, že se že se tato legislativa může převádět na komisi, eh, dále, když to nejsou eh, podstatné akty, tak je to možné ponechat. To znamená, že je to definováno ve, smla, ve smlouvě a také úkol, aby se stanovila také délka eh, přenosu aktů a podmínky jsou dány také v tom legislativním aktu jsou k dispozici tyto možnosti. Parlament a rada se mohou rozhodnout, že tento přenos pravomoci eh, odvolají, ale může to vstoupit v platnost pouze, pokud parlament nebo rada nevznesou do určité lhůty námitky v to jsme zapracovali do právního aktu jako takového. Také jsme již měli zprávu z vlastního podnětu, byla to eh, Sajerova zpráva. A Sajerova zpráva eh, má určitý výklad smlouvy a eh, také jsme o tom jednali s právní službou. Sajerova zpráva říká v souladu s se smlouvou, že kompetence, přenesené kompetence se musí definovat, ale také říká, že eh, zákonodárce může eh, rozhodnout o tom, které eh, kontrolní mechanismy se mají používat. Zpráva Sajera byla přijata 590 hlasy a říká, že právo na námitku má Eh, charakter precedentu a všechny i další možnosti jsou eh, to jednatelné. To je tedy další bod, o kterém musíme jednat, jak daleko chceme jít, eh, do jaké míry chceme využít této možnosti podle té zprávy my jsme to ještě nekonzultovali s právním výborem parlamentu, tedy otázka zní, jak daleko půjdeme. Navrhujeme, abychom se drželi textu smlouvy. E, máme ale pozměňovací návrhy pro obě varianty, že se budeme snažit jít dále, ale i pro tu variantu, že se budeme držet smlouvy. V jakém rozsahu, v jakém článku bude delegování pravomocí, to je v článku 190 a chceme, aby komise uvedla v tomto článku specifické nějaká ustanovení a my nestanovujeme cíle v rámci e, pole působnosti natrvalo, protože jich je prostě příliš mnoho. Otázkou je, pokud bychom to měli udělat, tak to ještě uděláme. Máme 70, 80 nebo 30-40 eh, článků, u níž by eh, chtěla eh, mít komise právo vydávat prováděcí ustanovení a potom články, které stanovují hranice, kam může jít komise při tom zmocnění. Na to bych chtěla ve zprávě upozornit. A ze seznamu komise máme asi, jsme nepřevzali několik článků, asi 12, protože v základním právu jsou již stanovena ta prováděcí ustanovení. To odpovídá eh, účelu eh, rozpočtu, týká se to eh, implementačních práv, střetu zájmu, výkonných agentur a je to omezení těch práv na implementaci, týká se to principu degresivity a dále účelu a finančních nástrojů a také se to týká eh, revize rozpočtového řádu. A potom musíme hovořit o tom, jak dlouho, za jakých podmínek eh, eh, má eh, možnost komise provádět ty přenesené akty. Je to článek 202 a je to časově synchronní s revizí rozpočtového pořádku. My chceme sladit oba dva právní akty a příslušný pozměňovací návrh jsme připravili. U článku 203 se to týká týká odvolání, eh, přenesení eh, pravomocí, eh, kdy je možné také odvolat jenom část toho delegování, toho přenesení pravomoci. Domnívám se, že v případě rozdělení by toto odvolání bylo usnadněno. A v otázce přenesené legislativy jsme převzali znění smlouvy. Je to tedy otázka přijetí či e, vznesení námitky. Tady se opíráme o smlouvu, e, e, tam je pouze upravena výjimka nepřijetí. Smlouva tedy má tu námitku, takže to je opět ta otázka, jak daleko můžeme jít. To je vše, co jsem chtěla říci k aktům přenesené pravomoci. Tady je trochu jiné těžiště, dneska tedy ty akty přenesené eh, pravomoci a příště budu hovořit o celé zprávě a těžištěm eh, bude sdílené řízení. Děkuji. Bien, merci. Děkuji, drahá zpravodajko. Jsme si vědomi složitosti této kapitoly. Joran Fern požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo vedou velmi malou skupinu dnes. A věřím, že nebude mnoho obtížných hlasování. Naše skupina je právě v Aténách, já jsem přiletěl včera večer. My nebojkotujeme zasedání výboru v žádném případě. Obecná připomínka, nebudu zabíhat do podrobností. Naši členové, kteří odpovídají za tuto problematiku, nejsou přítomni a budeme mít celou řadu připomínek. Následně obecná úvaha k tomu, co Inge řekla. Jaké jsou e, pravomoci parlamentu? Samozřejmě musíme hájet naše výsady, to je jisté, ale měli bychom také pamatovat to, že parlament je politickým orgánem a naše výsady jsou hlavně politické, nejsme administrativní ani výkonný orgán. Musíme zde nalézt rovnováhu. Když půjdeme příliš daleko do podrobností a do plnění politiky, tak to, to plnění politiky se stane obtížnější nejen pro komisi, ale také pro nás. Budeme zaplaveni převody, podrobnostmi, informacemi a potom nebude stačit ani, kdybychom měli tři asistenty na jednoho poslance. Musíme zamezit riziku kdybychom se pustili do mikromanagementu a ztratili bychom ze zřetele skutečné politické otázky. Musíme nechat prostor komisi. Zabývat se efektivitou, pružností a zamezit zbytečným průtahům a zbytečné zkostnatělosti. To je samozřejmě důležité, ale musíme zde nalézt určitou rovnováhu, protože když se soustředíme pouze na výsady parlamentu v každé podrobnosti, tak se ocitneme v situaci, kdy ztratíme ze zřetele ty věci, o které opravdu běží. A to je obecné sdělení Inge. Nalezněme tuto rovnováhu. Nejde jenom o výsady parlamentu, jde o úlohu parlamentu jako politického orgánu vytvořit tedy efektivní systém naplňování politiky a to vyžaduje určitou pružnost. Děkuji, Jorane. Pan Heglund. Děkuji, pane předsedo přestože moje skupina není v Atenách, jsme také velmi málo početní z řady důvodů. Já chci říct si Inge, že debata, kterou jsme měli na našem interním jednání s našimi stínovými, kteří odpovídají za tuto věc, náš stínový tam byl přítomen a sdělil to, co řekl Joran. Nejsem expertem, ale vyjádřil se velmi podobně jako Joran. A je to v souladu skutečně s tou kýženou rovnováhou, o které zde hovoříme, mezi politickou odpovědností a mikromanagementem. Takže určitě tuto rovnováhu nalezneme a to je i náš obecný přístup. Takže musíme skutečně se snažit nalézt tuto rovnováhu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Další žádosti o slovo nejsou. Dvě věci. Já chci nejdříve skutečně potrhnout, co řekl Joran a pan Heglund. Musíme dbát na to, aby parlament setrval ve své politické funkci a nezasahoval do řízení. Tady musíme nalézt právě správnou rovnováhu a to je celé kouzlo nového postupu z aktiv přenesené působnosti. Evropský parlament, pokud Evropský parlament se zasahovat příliš do řízení, co se týče například eh, plnění fondu Solidarity, a dnes budeme hlasovat kdy se vlastně vyžaduje opravní rozpočet po každé, když dojde k mobilizaci prostředků z fondu Solidarity A v některých postupech je třeba pouze převodu. Takže například pokud se využívá globalizační fond a některé postupy, kdy jsme předpokládali několik málo případů do roka a nyní vidíme, že se jedná o desítky případů. Takže tady nemůžeme pokračovat eh, s využíváním mechanismů, kdy to projednávají parlamentní výbory, zdržuje to rozhodování a vlastně to nepřináší žádnou přidanou hodnotu parlamentu, protože ve velké většině případů nakonec hlasujeme v souladu s návrhem Evropské komise. Takže tento přístup, kdy bychom neměli směšovat jednotlivé úlohy, to by mělo skutečně nás vést a u finančního nařízení to platí také. Druhá věc, kterou jsem chtěl říci, pokud je o harmonogram, o tom musíme ještě hovořit s koordinátory. Já jsem dostal dopis od předsedy eh, regionálního výboru, který žádá ještě další lhůtu pro vyjádření. A oni se k tomu chtějí velmi široce vyjádřit, protože je to důležité v rámci Fondu soudržnosti a všech regionálních fondů, pokud jde o zprávu prostředků Unie, tak je třeba to probrat s koordinátory a samozřejmě s INGE, jak přizpůsobíme náš harmonogram. A u tak citlivé otázky, jak řekla Inge, zatím pracujeme na základě pozměňovacích návrhů v angličtině, ale jak se budeme blížit rozhodovací fázi, tak budeme muset také respektovat eh, mnohojazyčnost. Takže Inge, chceš to komentovat? Ano, velice děkuji za všechny připomínky. Milí Grane a Ahat Mude, my sledujeme stejný cíl, také bych si přála abychom měli politický dokument, ale rozpočtový řád je také dokument určený pro administrativu a mým cílem bylo, abychom věděli, kdo vynakládá evropské prostředky. Zaměřila jsem se země na, na otázku eh, odpovědnosti a to velice intenzivně. Dále jsem zkoumala otázku, jak komise sama vůbec eh, může mít informace, když eh, převede otázky rozpočtu na jiné subjekty, takže je něco jako dozorčí rada. Chceme a my jsme vlastně tak eh, vzdáleni, takže už eh, to není patrné. Chceme mít eh, rozpočtování soukromých bank o této dá se musíme diskutovat, protože řekneme, že se to e, omezí pouze na veřejnoprávní banky, protože takové banky existují, takže to jsou otázky, kterými jsme se zabývali. E, my jsme e, záležitosti nesmírně zjednodušili a předložili jsme tentokrát komisi zcela konkrétní otázky, jak vyřešit konkrétní problémy v souvislosti s strukturálními fondy fondy a tam jsme šli tedy velice daleko, že jsme vzali účty členských států, když se podařilo vyřešit tyto eh, střety, když členské státy eh, nesplňují určitá kritéria. Tady můžeme zajistit velkou právní jistotu, protože v komisi také nejsou všichni za jedno a to je třeba říci. Eh, tam generální ředitelství sledují různé zájmy. Já bych si tedy přála jednoduchý systém, ale naším hlavním úkolem bude, jak se vlastně dozvídáme, co se děje s evropskými prostředky, jak můžeme mít jistotu, že dosáhneme politických politických cílů. Proto e, jsme e, dali standardní pozměňovací návrh, kde říkáme, že ta realizace, implementace závisí na tom, aby existovaly základní právní ustanovení, aby e, to bylo v tom základním právu. A například pr- přímé poskytování prostředků podnikům. Když zde eh, nebudeme mít příslušný pozměňovací návrh, potom se budou financovat některé věci, o kterých eh, poznáme až ex post, že je to možné. A to bych nechtěla. Chtěla bych se ujistit, až budeme konkrétně vědět, co se dá dělat, abychom to měli pod kontrolou. Eh, Rada si právem stěžuje, že je to vystavení Biankošeku a to musíme důkladně důkladně zvážit, jak to uděláme a jaké pojistky vytvoříme. My jsme se prostě pokusili zde zapracovat několik pojistek a jinak je tu celá řada technických eh, drobností eh, eh, vyplývající z interinstitucionální dohody. Je to teda celá celá řada technických podrobností, které nás očekávají, které tedy eh, pocházejí z jiných dokumentů a my jsme se snažili zohlednit i politické zájmy, abychom zlepšili transparentnost dokumentů, které dostáváme za účelem sestavování rozpočtu. To je v našem zájmu a já musím říci, že eh, tady je možné ještě mnohé zlepšit. O to jsme se také pokusili. A dále eh, velké velký eh, sporný bod shared management. Eh, je to v článku 56, to ještě eh, nemáme dostatečný přehled, jaké dopady bude mít shared management, ale tady musíme dávat pozor, abychom nespůsobili chaos. Já zcela s vámi souhlasím. Mnohé zní komplikovaně, ale vlastně je to jednoduché. Mně jde o to, abychom si zachovali znalosti o tom, co se děje s evropskými prostředky. Proto jsme eh, byli zvoleni a eh, za to odpovídáme také našim eh, voličům. Děkuji vám za diskuzi. Kdykoliv s, s vámi spojíme a my s radostí vysvětlíme některé věci a odpovíme na otázky, ale musím říci, že doposud od nás nikdo žádné informace nežádal. My se zabýváme tímto tématem a ne e, e, argumenty, zatím je mnohem e, víc věcí. Já nemám chuť se zabývat mikromanagementem, ale nakonec ten návrh dovoluje udělat celou řadu věcí a to k naší tíži. Tady Komise se snaží zbavit odpovědnosti za finance a já bych ráda tuto odpovědnost převedla znovu na komisi, ale i na nás. A to byl cíl předložených pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, Inge. Takže můžeme uvolnit Inge, která má další povinnosti a budeme pokračovat, jak už jsme naznačili. Budeme to hodnotit průběžně na dalších jednáních výboru. Přejdeme k bodu 14 pořadu jednání, tedy mimořádně. Budeme hlasovat o převodu. Helga chtěla také být uvolněna poměrně rychle. Takže Helgo, máme tu nějaké převody. Euh, Děkuji. Skupina dnes eh, cestuje do Budapešti a proto musím eh, odejít dříve. A eh, proto tedy mohu vystoupit nyní. Je to požadavek na převod. A tento požadavek se týká modifikací v plánu Evropského ekonomického sociálního výboru a regionálního výboru. Je to plán tohoto výboru, který povede k úsporám v rozpočtu a druhá úprava se e, vlastně rozpočtu nedotýká, je neutrální. Pane předsedo, chtěla bych, abychom hlasovali o tomto e, transferu a já doporučuji, abychom to přijali. Děkuji. Oba současně tedy, oba návrhy. Já s, eh, domnívám, že můžeme takto postupovat, ale bude to záviset na kolegzích. Takže Helga nám předložila tyto žádosti, které jsou poměrně jednoduché, takže hlasujeme společně. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva hlasy proti. Kdo se zdržel? Takže oba převody jsou schváleny. Děkuji, Helgo. I Helga nás může opustit eh, do Budapešti s našimi přáními všeho dobrého. A nyní můžeme přejít zpět k našemu pořadu jednání, tak jak je naplánován. Bod 4. Příprava rozpočtu na 2012. Včera proběhl trialog a já dám slovo Francesce Balcány, která předložila hlavní směry parlamentu v tomto trialogu. Francesco. Grazie, presidente. Děkuji. Pane předsedo, ano, je to pravda. Včera došlo k trialogu ohledně eh, směřování rozpočtu eh, pro rok 2012. Bylo to velice jednoduché protože ještě nemáme částky, konkrétní údaje a proto je jednoduché hovořit o prioritách rozpočtu. Já jsem eh, předložila ty hlavní směry, o kterých jsme hlasovali a eh, Měla jsem hlavně na mysli eh, strategii Evropa 2020. A já jsem potrhla to, že máme-li na zřeteli tuto strategii pro příští rozpočet, tak to znamená, že budeme koherentní, co se týče práce s ostatními institucemi, s komisí a s radou, protože nemůžeme uvažovat o žádné strategii, eh, jejíž cílem je, aby se Evropa zotavila v krátkodobém a ve střednědobém horizontu, nebudeme-li pracovat konstruktivně a konzistentně. Také jsem potrhla, že ten rozpočet je dobrý rozpočet, Rozpočet pro období krize, tak eh, takový rozpočet eh, tam eh, v tomto rozpočtu nedochází k nějakému velkému krácení na základě matematických výpočtů. Ne, důležitý je obsah, protože zvýšit úvěry, to neznamená, že budeme mít na zřeteli potřeby. Co je potřeba? vědět, jaké částky se zvýší eh, v rámci eh, úvěrů, eh, plateb a závazku. A tyto úvěry závazku jsou ty, které uvažují o budoucnosti, to je z těch rozpočtových liních, mm, kde chceme investovat. Já jsem požádala, abychom věnovali pozornost těm přebytkům, protože tomto případě bychom byli flexibilnější příčným způsobem. A, a reakce, nebo jaká tam byla atmosféra během trialogu, tak ta atmosféra byla taková, že ano, je potřeba investovat do této strategie, do strategie, která je velice užitečná, co se týče úsporných politik, a maďarské předsednictví řeklo, že v principu souhlasí s potřebou disponovat silným rozpočtem pro rok 2012. A Připomínám, že jsme tedy už na konci března a v této fázi, kde se nacházíme, se musíme soustředit na pilotní projekty a přípravné iniciativy. A připomínám vám toto, protože do 3. června chceme připravit prozatímní seznam projektů a iniciativ, a e, abychom tedy věděli, jaká bude reakce komise. Sorganizujeme také e, zasedání, abychom Eh, zjistili, které projekty fungují a které ne. A to proto, abychom eh, tedy mohli stanovit náš návrh pro rok 2012. Abychom zabránili eh, snížení těch marží, protože cílem je představit projekty a iniciativy, které budou úspěšné, to jest, abychom zabránili investování finančních prostředků a lidských zdrojů do iniciativ, které nebudou tak účinné. Já bych chtěl říci, že tento trialog, pokud jde o návrh rozpočtu na 2012, byl jako obvykle v této roční době nebyl skutečnou výměnou názoru, ale vlastně probíhal formou dvou jednostranných postojů. Komise nám říká, že předkládá návrh, který by měl být co nejomezenější a Francesca předkládá obecné postoje k rozpočtu ze strany parlamentu. A pozitivní je, jak řekla Francesca, že na obou stranách stolu, ještě spolu tedy s radou a komisí, je tu snaha o dodržení cílu pro rok 2020, což by nám umožnilo souhlasit s jednotlivými pozitivními a negativními prioritami. Ale naopak pro nás je frustrující, že ve skutečnosti naši partneři v tomto trialogu, tady jde o maďarské předsednictví, mají svázané ruce. Tím, o čem rozhodnou úředníci a generální sekretariát rady. A hovořím za přítomnosti zástupců jak maďarského předsednictví, tak generálního sekretáru rady. Takže se hovoří v kliše a maximálně bychom si mohli také vyměňovat písemná stanoviska. A byl jsem poměrně zaskočen a dokonce osobně šokován tím, že žádné připomínky, žádné komentáře, no comment, nezazněly, když při vší schopnosti přesvědčovat, kterou mám a která ukázala své meze, když jsem se tedy přimlouval v tom, na této úrovni, jak už jsem učinil při osobním rozhovoru se všemi dotčenými o několik týdnů dříve. přimluval jsem se za to, abychom při použití postupu, který byl ještě běžný před několika lety a který byl před několika lety opuštěn, já nevím dost dobře proč, abychom soustředili politickou diskusi na rozpočtové údaje mezi institucemi, na prostředky, které jsou v závazcích a nikoli v platbách. A Joran Ferm připomněl politickou funkci, politické orgány v oblasti rozpočtové, tam nejvíce je, zajímá to, k čemu se zavazujeme. Jakmile jsou ty prostředky tedy ve formě závazku, tak se musí vyplatit a to je vlastně potom matematický a právní výsledek, který je vlastně dřív či později neodvolatelný a povinný. Jsou to závazky, je to výsledek závazku, ke kterým, na které jsme přistoupili. A v loňském roce, když jsme hovořili o rozpočtu na 2011, celá diskuse se soustředila na platby. A letos se ocitneme v situaci, která bude naprosto neřešitelná, protože díky rozhodnutím z dřívějška, díky nárůstu režimu čerpání prostředků ze strukturálních fondů, následkem navýšení výdajů a plánu obnovy, kdy bylo třeba podpořit ekonomickou konjunkturu v krizovém období, tak právě nyní narostou platby. V roce 2011 a v roce 2012 taky. A pokud budeme pokračovat ve veřejných projevech, kdy budeme hovořit o tom, že je třeba omezovat výdaje ve 27 zemích a v tom 28. v evropském rozpočtu taky a budeme se soustředovat na platby, tak se ocitneme v ovzduší absurdních rozporů. A tady se veřejně přimlouvám, a naše jednání je veřejné a dokonce je na internetu. Byl jsem skutečně překvapen a zaskočen tím, že tato přímluva nevyvolala žádnou poznámku. Ani, že by někdo podpořil, ani, že by ji někdo kritizoval. Naprosto autistická reakce ze strany zbývajících dvou institucí. To jsem vám chtěl sdělit s tím, že za několik minut se ocitneme před rozhodnutím o platbách 2011 a bude to ilustrace tohoto politického rozporu, ve kterém se dnes nacházíme. A samozřejmě nastanou další. A je třeba očekávat podle všech informací, a pan Levandovský, když předstoupil před rozpočtový výbor, nám poskytl informace, a v návrhu rozpočtu na, na rok 2012 Evropská komise bude donucena z právních důvodů navrhnout navýšení plateb. A bude to výrazné procento a ve skutečnosti to je vlastně výsledek politických rozhodnutí z minulosti. Mám tu několik žádostí o slovo. Nejdříve pan Bokroš. You, Děkuji, pane předsedo. Mám jenom krátkou připomínku. Na plenárním zasedání bych chtěl vyjádřit své jasné zklamání, že byli vyloučeni z včerejšího trialogu koordinátoři za, malý, za malé politické skupiny, jak se můžeme zhostit minimálních závazků vůči našim politickým skupinám. Měli jakým můžeme dát k dispozici spolehlivé informace, když jsme vyloučeni z účasti na důležitých schůzích. Já doufám, že včera to bylo naposledy. Děkuji. Děkuji, drahý kolego Salvator Gariga. Děkuji, pane předsedo. Jakožto koordinátor, eh, koordinátor skupiny eh, Evropské lidové strany, tak bych chtěl podpořit eh, našeho eh, předsedu Alena Lamasura. A to aniž bych eh, zacházel o tom, o čem musíme hovořit, to jest o platbách pro rok 2012. Já bych se chtěl obrátit na paní Palzány, která je zpravodajkou pro rok 2012. Situace bude velmi obtížná. Eh, měli jsme první varování během trialogu, které bylo který byl včera, Evropská komise jasně vyjádřila, že bude větší spotřeba plateb v roce 2012 a 2013, to je více než v roce 2011. A víme, že v roce 2011 závazek plateb, který schválila rada, byl eh, nedostačující, abychom mohli Mm, čelit eh, potřebám, které vyplývají z víceletých dohod, jako jsou strukturální fondy například, či eh, například fond Solidarity, který není eh, finančně dostatečně pokryt. To je, eh, já si myslím, paní Balzány, že bychom měli eh, zabránit tomu, aby eh, v říjnu, v listopadu tohoto roku jsme dostali další mm, jednostrané prohlášení rady, kde dojde ke snížení, které bude tedy jednostranně nám vnuceno. Na druhé straně je jasné, že interinstitucionální prohlášení jehož cílem je e, zajistit dodatečné platby, až budou potřeba, tak toto není respektováno radou a proto si myslím, že toto je otázka, kterou musíte mít na zřeteli ve vaší strategii. Naše, náš poslanecký klub vás e, podpoří, protože si myslíme, že to je velice e, závažná otázka. Nemůžeme vytvořit rozpočet EU, když nemáme dostatečné platby, abychom splnili Mm, nejdůležitější otázky. A potom komisař Levandovský také zmínil jednu věc během trialogu a to je, co se stane s programem ITER. Eh, program ITER už eh, bylo jasné, že úvěry z roku 2010 už tam nejsou a jakékoliv rozhodnutí, které by se týkalo financování projektu ITER, už musí spadat do rozpočtu 2012, což je tedy velice obtížné, abychom pro eh, příští účetní období našli úvěry pro projekt ITER, ale v každém případě závazek EU Eh, vyprší v roce 2012 a musíme ty finanční prostředky dostat. Pro, tento, pro toto finanční období to není a eh, v roce 2012 tam to bude obtížné, abychom tedy eh, našli finanční prostředky, které by splnily tento závazek. Máte před sebou velice obtížnou práci, ale co se týče plateb, si myslím, že můžeme najít společnou strategii v rámci všech politických skupin. Merci. Děkuji. A nyní Helga, která je zde. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych začala tou poznámkou, že se dílím pochybnosti pana Bokrova, že to opravdu není nejlepší cesta vyloučit účast koordinátorů malých poslanec politických skupin z tohoto trialogu. K vašemu návrhu, pane předsedo, abychom se zaměřili na otázku závazků. Domnívám se, že to je opravdu velice dobrá, důležitá, inteligentní myšlenka. Je mi líto, že eh, rada eh, zareagovala na váš návrh autisticky. Je to politický problém, ale podle našeho názoru vzhledem k tomu, že komise si to uvědomila a řekla, že eh, je nutné se zaměřit na otázku závazku a tak se domnívám, že musíme pokračovat v této linii. Co se týče e, fondu Solidarity, chtěla bych plně podpořit, abychom trvali na e, prohlášení o platbách z loňského roku. Ráda bych se vyjádřila také ještě k otázce ITERu. Jistě vás nepřekvapí, že my jakožto zelení jsme proti investicím do takovéto oblasti, e, protože se domníváme, že to jsou riz rizikové technologie a potřebujeme, aby se uskutečnily skutečné zátěžové testy, eh, protože eh, bezpečnost eh, reaktorů není vyřešena. A veškeré problémy rozpočtu a celá tato eh, diskuze v mé zemi pokročila více než ve Francii nebo v některých dalších zemích, ale my se jako Evropané musíme zabývat i tímto problémem, ale nyní tedy musíme respektovat linii komisi, je třeba nalézt prostředky eh, na eh, rok 2012 a zabývat se přístupem k těmto technologiím. Děkuji. Děkuji. Helgo za tyto připomínky. Chci zareagovat hned, možná někteří další se vyjádří podobně. Pokud je o složení delegace na trialogu, jsem trošku překvapen těmito komentáři. My pouze provádíme rozhodnutí, které bylo jednomyslné ze strany koordinátorů z 10. února 2010 a je to tradice v rozpočtovém výboru. Tehdy jsme rozhodli o tom, jak rozpočtový výbor bude zastoupen ve všech vnějších akcích. Na trialogu, ale také jak to rozdělíme při slyšeních, při studiích a v koordinaci s zahraničním výborem a s Radou pro vnější politiku, pracovní skupiny, vysílání delegací podobně jako ta, která bude hovořit o projektu ITER v Kadaraš. Tedy pokud je o trialogy, tak jsme rozhodli v souradu s, s velmi dávnou praxí. Delegace rozpočtového výboru bude v zásadě omezena na předsedu výboru, jeho zástupce a zpravodaje na témata, která jsou na pořadu dne. Tečka. Z možností aby všechny skupiny, to jest to přejí, měly zástupce na úrovni asistentů a úředníků. Je třeba vědět, že na trialogu může být pouze jediný mluvčí a jediné vyjádření jménem parlamentu a naproti máme stejně jednoho politického představitele, což je předseda rady a za komisi komisař. Tečka. ale já jsem přitom dbal v, při, v celém roňském roce a i letos, aby pokaždé, když eh, skutečně probíhá politicky konzistentní trialog, aby okolo stolu byli další zástupci z oblasti politické podle témat a s tím, že mlčí. My jsme to udělali bez toho mlčení všichni se mohli projevit v rámci toho předsmírčího řízení s předsednictvem parlamentu, abychom dopracovali náš společný kompromis u odhadů na rok 2012 ze strany EP. A myslím, že můžeme takto pokračovat. Pan Heglund. Pane předsedo, v této fázi k tomu nemohu příliš mnoho dodat. Já chápu eh, to, o čem hovořil pan předseda a také eh, chápu tedy to vyjádření k eh, trialogu a my si velice ceníme toho, že slibujete, že budoucí důležité politické trialogy budou za účasti zástupců politických skupin. Osobně se stále ještě domnívám, že to bylo rozhodnuto 10. února, ale měli bychom zaručit vyváženost alespoň na té personální úrovni, aby 20 osob hovořilo za parlament. To je jasný signál, když vystoupí 20 osob. Jistě máme eh, osobu zpravodaje, ale také eh, by se mohli se účastní koordinátoři a nic neřeknou. Eh, alespoň by měli tedy předávat informace. Je to otázka přístupu a já se domnívám, že by mohlo být dobré, abychom to znovu projednávali na úrovni koordinátorů. Je to opravdu problém pro malé politické skupiny, ale opravdu si vážím eh, příslibu pana eh, předsedy ze včerejšího dne. Děkuji, milý kolego, pan Joran Ferm. Děkuji. Pokud je o trialog, eh, nebudu do toho více zabíhat. Jde o informační tok. Měli by k tomu mít přístup všichni a možná bychom mohli ty, tu informaci zlepšit. Dva komentáře k té obecné otázce závazku a plateb. Myslím, že je to skutečně velmi důležité. Souhlasím s Helgou a dalšími, kteří, kteří řekli, že naše priorita byla eh, v oblasti ambiciozních závazků. Ale je tu problém. Vidíme, že Rada v loňském roce byla velkorysá v oblasti závazků, souhlasili s tím, co navrhoval parlament, ale byli velmi přísní, pokud jde o platby. Nic nad 2,9%. A problém je v tom, že to vyvolá narůstající propast mezi závazky a platbami. A bohužel se zdá, že Rada chce přerušit tu souvislost mezi závazky a platbami. A když budeme v situaci, kde budeme odmítat platby, tak oni se vlastně chtějí soustředovat na neplnění politik, aby bylo možné nalézt zdroje pro přesunutí prostředků do oblasti jejich vlastních priorit. A z toho vznikne skutečně velký politický problém. Ano, závazky jsou naší prioritou, ale co se závazky, které nebudou nikdy naplněny, tak to je k ničemu. Musíme se zabývat souvislostí mezi závazky a platbami a také se soustředit na tuto vazbu. A neříct si pouze ambic, ambiciozní závazky a jsme spokojeni. A potom by nastal ještě mnohem významnější problém. Konečně, pokud je o ITER. Je to skutečně frustrující. Jsme v situaci, kdy jde o jakousi právnickou bitvu. Stále si myslíme, že můžeme toho dosáhnout, ale právní služba rady říká ne, není to možné. Pro nás je jedna věc jasná. Nám je jedno, zda nalezneme nevyčerpané prostředky z roku 2010-2011 anebo čerstvé prostředky na rok 2012. A jedna věc je jasná nepřijímáme přesun z jiných prioritních eh, rozpočtových položek v rámci sedmého programu. To prostě nepřijmeme. Je nerozumné velké částky takto přesouvat. Půl miliardy euro z prioritního výzkumu pro ITER. To prostě není přijatelné. Můžeme se o tom bavit, zda to bude 2010, 2011 nebo 2012, ale otázka toho přesunu je nevyřešena a velmi sporná z našeho hlediska. Děkuji, milý kolego. Dvě poznámky. Pokud je o závazky a platby, možná bychom o tom měli hovořit v rámci jednání o finanční nařízení, protože platby, to je vlastně mandatorní výdaj. My jsme to rozlišení eh, zrušili. To, co jsme vlastně v minulosti nazývali mandatorními a nemandatorními výdaji. A to jsou skutečně povinné výdaje a Joran má pravdu. Pokud budeme zdůrazňovat, aby politická diskuse se soustředila na závazky, tak to bude mít smysl pouze, pokud platby budou skutečně posuzovány jako mandatorní výdaje. A pokud rada nalezne prostředek úplně to oddělit, tak se ocitneme v katastrofálním eh, řízení a naprosto nereálném. Takže i to by mohlo zajímat naší zpravodajku o finančním řízení. Pokud je o ITER, to jednání je uzavřeno. Pokud je o 2010, tak jednání je uzavřeno a bude třeba zjistit, zda Evropská komise nám něco navrhne pro rok 2012, pro rozpočet na rok 2012. A jak Helga naznačila, připomněla stanovisko své skupiny, pokud je o rozpočet 2012. Laslo Šurian. Našlu. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl hovořit o této otázce jestliže rada na zasedáních o rozpočtu chce snížit příliš eh, mnoho eh, platby, tak my se musíme bránit. Eh, to je potřeba. Je un problème technique le, le français ne marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres langues qui ne marchent pas Le français. Slyšíte všichni tlumočení? Je to v pořádku, říká pan předseda. Ještě jednou tedy. Říkal jsem, že jestliže rada předloží návrh ohledně plateb a tento návrh je příliš nízký, tak během eh, roční debaty o rozpočtu musíme se bránit, protože když si myslíme, že toto může vést k tomu, že se výdaje dostanou do situace, kdy to už nebude proveditelné. A to se stalo minulý rok. A proto opravdu, tak jak řekl pan předseda, tak eh, ta diskuze se nemůže soustředit pouze už jenom na závazky v dlouhodobém horizontu v politické úrovni, ale spíše musíme hasit jednotlivé požáry, které vznikají a které se týkají bezprostředně plateb. Existuje mnoho důvodů, které k tomu vedou a mnoho mých předřečníků už to řeklo. Zajímavá je jedna věc. My eh, připravujeme rozpočet do, pro příštích sedm let. A diskuze a konflikty se vždy soustředí na platby. E, pardon, na závazky. A, a potom nemáme dostatek času na platby. Ano, možná by toto mohlo mít smysl. Když se díváme na celkové částky závazků, to je v těch e, prognozách na příštích sedm let, tak vždycky jsme viděli, že tyto částky byly vždycky vyšší. Ty částky odpovídající závazkům byly vyšší než ty samotné platby. Tady existuje určitá dualita, která už je v systému. A co se stane, když e, v určitý rok e, nějaký členský stát chce dostat platbám, ale dosáhne stropu, který nejde překonat, tak se začne Eh, pracovat na tom hasení požáru, jak jsem říkal. Začín, eh, pracuje se společně s radou. Musíme najít eh, nějakou rovnováhu mezi oběma diskuzemi, které zde vyvstávají, aby jsme toto měli na zřeteli pro příští finanční perspektivy, abychom je mohli definovat. A doufám, že takto to budeme moci vyřešit, že to se určitě objeví při té diskuzi a e, předsedu zaujalo, že rada nereaguje, ale to vysvětlení je jednoduché. Já nevím, o jakém procentu nyní hovoříme, ale fakt je ten, že jsme dosti vzdáleni od e, těch likviditních e, hodnot, které by chtěly použít členské státy. Jestliže by všichni o to požádali, tak ta eh, situace by byla mm, nerealizovatelná, protože bychom překročili strop výdajů. A co by se stalo, kdybychom se obrátili na soudní dvůr? Nikdy se to nestalo, ale ty naše hry, kdy hasíme požáry, tak to bychom vytvořili velký problém pro radu. Musíme tedy pracovat na konkrétních otázkách, ale dokázalo by se, že ten eh, celkový systém nefunguje. rada nemohla reagovat, když si to uvědomíme, protože zástupci rady, kdo byli na schůzi, nezastupují jednotlivé členské státy. Oni zastupují těch 27 a oni neměli mandát k tomu, aby představovali eh, prognózy pro eh, dlouhodobý plán a proto zdvořile mlčeli. Struktura trialogu. To je další věc. Pan Boko se plete. Ne, že by se vyloučili koordinátoři malých skupin, ale bylo to tak, že žádný koordinátor tam nebyl přítomen. Byla tam jedna výjimka, byl tam Salvador Garriga, ale ne jakožto koordinátor, ale jakožto náhradník eh, za uh, za uh, zpravodaje a mm, také tam se nepočítalo s nikým z eh, Evropské lidové strany. A také tam nebylo Německo, ani Spojené království, ani Francie ze strany rady. To je běžná praxe. Také v minulosti se to tak dělalo. A já si myslím ale, že to je správné, aby se to tak činilo, protože tak je trialog, který je eh, malá skupina, zúčastní se předseda a ti eh, zpravodajové tam jsou přítomni, eh, kterých se to týká. A předseda byl velice štědrý, protože otázky, o kterých se hovoří, tak on je ochoten zapojit koordinátory. Ale je to účast bez hlasů. Protože jak by vypadal parlament, kdyby jsme hovořili čtyřmi, pěti rozdílnými hlasy? Ne, je potřeba vždy hájit pozici, která se předem vyjednala, to je pozice konsenzu, abychom eh, to předložili radě a komisi. Všechny skupiny, malé i velké, když to takto nazveme, jsme důrazně žádali, aby tam byli zástupci poradců a expertů. To je důležité, protože je dobré, aby sekretariát připravil schrnutí, které se dá k dispozici všem skupinám, ale je vždy mnohem užitečnější, když eh, tam jsme přítomni. A ti odborníci, kteří eh, znají tyto otázky, tak je pro ně velmi užitečné, když se tam mohou těchto jednání zúčastnit. Ale já doporučuji, aby se pokračovalo tak, jak dosud a e, podporuji také gesta, e, vstřícná gesta ze strany e, předsedy. Ale nechci, aby se to stalo běžnou praxí a aby tam vždy bylo sedm až devět zástupců. Generozí. Velkorysost předsedy skutečně bezprecedentní. Pan Hartung. Eh, Děkuji, pane předsedo, za aktuální informace o průběhu trialogu. A co se týče finančních závazků, Domnívám se, že si můžeme položit otázku, zda bylo v loňském roce všechno opravdu užitečné, ale dohoda platí a musíme mít eh,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 Musíme být důvěryhodní, ale přesto je nutné eh, šetřit v rozpočtu. Nás navštívil pan komisař Levandovský na půdě Evropského parlamentu a bylo to poněkud trapné, protože se také jednalo o možnosti zavedení evropských daní, to znamená zajištění ještě více prostředků na straně příjmů na místo úspor a to se nesetkalo s dobrou odezvou. Já se domnívám, domnívám, že se musí šetřit na straně výdajů. To musí být hlavním tématem. Euh, Děkuji, kolego. Paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Nesouhlasím s vaším názorem, pokud jde o rozdíl mezi závazky a platbami. V životě člověk nejdřív rozhoduje o tom, co zaplatí co může zaplatit a potom k čemu se zaváže. A to je postup, který bychom měli dodržovat u rozpočtu. V loňském roce rada nám vynutila, vnutila tento postup a my jsme nepochopili, že tak to bude. A tím spíše v období krize. Není rozumné dávat takový tlak v oblasti závazku lidé skutečně dbají toho, co mají v kapse a co mohou zaplatit. A toto navazuje na co jsme slyšeli často v tomto výboru. Evropská unie nemá rozpočtový deficit. Samozřejmě, Evropská unie nemá rozpočtový deficit, protože EU rozhoduje o výdajích a požádá o peníze členské státy. Tak tomu není v rámci národních rozpočtových postupů, protože vlády rozhodují o rozpočtu a o výdajích a potom musí zajistit, od, odkud dostanou prostředky. Oni prostě nemohou pouze ty zavolat a dostat prostředky, oni je musí skutečně nalézt. Pokud jde o účast v těch malých skupinách, je mi líto, pokud to rozhodnutí takto padlo, tak bylo nedemokratické. Měli bychom tento postup změnit. V loňském roce řada z nás v těch malých skupinách se nemohla účastnit jednotlivých eh, jednání o rozpočtu. A myslím, že to je nedemokratické. To je celé. Děkuji. Je mi líto, paní Andreasen, bylo to naprosto demokratické. Demokracie, demokracie to neznamená, že se rozhoduje jednomyslně. My tady rozhodujeme většinově, na základě většiny. Všechna naše rozhodnutí jsou demokratická a průhledná. Mám tu další žádost, to, pan Fermi to k tomu? Ano, chtěl bych jenom komentovat k paní Andrásen. Za prvé, jak eh, je organizován trialog. V každém legislativním trialogu jsme zastoupeni předsedy a zpravodaje a nikým dalším. Je to z praktických důvodů. Jde o jednání. Není to žádné parlamentní hlasování, je to vyjednávání, kde je potřeba dodržet určitý praktický postup a je to rozumné. Měli bychom se... Z... Loni nastal problém, protože to znamenalo tehdy, že všichni zastoupení za parlament byli z jedné politické skupiny a to může být problém, když jsou všichni z jedné skupiny. Ale nemůžeme mít plné zastoupení v trilogu trialog by se naprosto změnil oproti tomu, jak by měl vypadat. To je první věc. Druhá věc, paní Andrásen říká, že Evropská unie může rozhodovat jenom prostě si zavolá, dostane peníze, které potřebuje. To není pravda. My máme stropy stanovené pro každý rok a nemůžeme to překročit. To je zcela jasné. Máme celou řadu stropů pro závazky, máme stropy pro vlastní zdroje a to nedokážeme sami změnit. To bylo potvrzeno všemi členskými státy. Systém vlastních zdrojů byl ratifikován a každý stát má právo veta. Takže není možné toto opomenout. Není možné říct si prostě rozhodneme o rozpočtu a potom si zavoláme, abychom dostali peníze a je to stále Reimer James pořádal šlo, je to ten reakce. Takže nejdříve James a pak Reimer. V prvé řadě k našemu postupu domnívám se, že já jsem tedy nebyla ve velké skupině, ale v malé skupině parlamentu a na trialogu se vždy účastní předseda zpravodajové. Předseda má pravdu a musíme to tak zachovat, protože každá jednotlivá skupina by se chtěla účastnit jednání na jednotlivých tématech. To není možné a když máme tedy, no, když chceme mít nový postup, tak to patří k procesu dohodování. A eh, v loni se hovořilo o tom, kdo se zúčastnil dohodování, kdo ne. Máme 27 členských států a já Eh, to chápu, že to otázka času, kdybychom využili tedy této příležitosti a vyjasnili si, kam eh, mohou eh, členové jít a kam ne za náš výbor, abychom dosáhli konečného rozhodnutí, co se týče závazku a plateb. Máme někdy vytváříme tedy velké závazky a nemáme pro ně peníze. To není nic nového. Ke konci finančního výhledu se to objeví a e, musíme nalézt nějaký způsob, jak to řešit. To se asi nebude e, měnit, protože v mnoha členských státech e, není dostatek prostředků k plat, pro platby. Děkuji Jamesi Reimer. Ano, děkuji. Já se domnívám, že vzhledem k politickému rozhodování o tématu závazky a platby patří to, co eh, řekli mý předřečníci, že musíme eh, od základu zvážit toto téma, jak chceme postupovat v budoucnu, protože se tu objevují tyto diskrepance až bere dech a to ohrožuje spolehlivost plánování eh, rozpočtu a stěžuje to také situaci členských států, takže to přestává být seriózní. Druhá připomínka k postupu. Chtěl bych vám připomenout, že před mnoha lety jsme se ocitli v situaci, kdy například eh, vyjednávání finančního rámce, pokud si vzpomenu na Eh, na agendu 2000, eh, že to eh, zajišťoval předsedové, ti byli všichni ze stejné frakce a potom jako odpověď na, nastala naprostá inflace delegací na trilogu a to nejenom vzhledu k přítomnosti koordinátorů, ale zpravodajové, stínové zpravodajové a ne jeden pracovník řečník za frakci, ale dva nebo tři, takže sál eh, byl eh, zaplněn eh, členy parlamentu jako při normálním dohodování a to není možné. Je třeba využít informačních práv a také v dohodě o službě o, služb, o zahraniční činnosti máme určit ta pravidla, také jsme se dohodli, že jsme si řekli, chceme zajistit, aby všechny politické skupiny eh, se zúčastnily, aby měly nutné informace a také sledovali, aby eh, to eh, jednání probíhalo podle předběžných dohod a potom musíme mít nějaký rámec, aby se to uskutečnilo. Takže v triologu je předseda výboru, respektive zpravodaj, kteří prezentují a vysvětlují, k čemu jsme se dopracovali pracovali eh, při namáhavém projednávání předem, jak to nebylo před 10 nebo 15 lety. K tomu slouží ta příprava a pak je tu ještě možnost zpětné vazby. A proto delegaci pro trialog musíme eh, správně takto omezit, aniž by se eh, nějak zkrátily eh, možnosti spolurozhodování jednotlivých delegací. A všichni víme, že podle určitého postupu se přidělává vypracovávání zpráv a to, jsou, eh, eh, to se týká účasti malých i velkých delegací. A mé téma Fond Solidarity eh, na pořadu jednání a v zájmu vyváženosti delegací jsem upustil od účasti, protože toto téma bylo nejlépe zastoupeno v osobě předsedy a přítomných zpravodajů. Děkuji. Merci. Děkuji, milý předchůdče Reimere, za tuto připomínku. Já si uvědomuji, že velkorizost v úvozovkách současného předsedy vyvolává zmatek. Neměli jsme být tak velkorysí. Pokusíme se to mm, optimálně vyřešit. Pokud jde o platby a závazky, poslední poznámka v návaznosti na paní Andreasen. Samozřejmě důležité je nakonec, jsou ty skutečně vynaložené prostředky, vyplacené peníze, ale problém je v tom, že když rozhodnu, rozhodneme o určitém výdaji, když podepíšeme smlouvu o provedení práce, práce byla odvedena, úředník byl najat, je třeba to zaplatit. A teď jsme v situaci, kdy kdy úředníci jsou najati, práce byly odvedeny a rada nám říká, nejsou peníze, nejsou prostředky, to je absurdní. Musíme vyjednávat o úrovni závazku podle těch videů, které jsme připraveni vyplatit. Ale jakmile bylo přijato rozhodnutí o finančních závazcích, tak jsme povinni platit. To je problém. A myslím, že bychom měli překonat tuto dvojznačnost protože my si to ověříme už dnes dopoledne. Jsou tu skutečně neřešitelné a hloupé rozpory. A já si mlčení rady vykládám tak, k mé poznámce, skutečnosti, že opravdu jsme v takové situaci jako v předcházejících letech, zejména v loňském roce, kdy partner, který je jménem rady na druhé straně stolu není partnerem, který by měl mít politický mandát k výměně názorů s parlamentem. Ve skutečnosti máme partnera, který je naprosto svázán úředníky. A politici, jako my, jednají s úředníky. Já nekritizuju vůbec úředníky, já jsem sám byl úředníkem na ministerstvu pro rozpočet, ale úloha úředníků není řídit, je zajímá pouze platba. Uvažují jako účetní, my jsme politici a bohužel v našich procedurách nemůžeme mít skutečnou výměnu názorů v politické rovině až úplně na konci toho postupu. Až po hlasování rady. A v prvním pololetí roku neprobíhá skutečná výměna názorů na politické rovně přes veškerou naši snahu. Takže, milí kolegové, končím eh, tuto rozpravu, tuto měl názoru na politické úrovni, kterou máme alespoň v našem výboru. A dobře jste slyšeli výzvu Francesky Balcány, co se týče pilotních projektů a přípravných akcí, kde si přeje dostat co nejdříve vaše návrhy abychom dodrželi náš harmonogram, který nám byl připomenut. Takže můžeme nyní přejít k dalšímu bodu pořadu jednání, což je bod. My jsme vypustili šestku a sedmičku. A nyní bod 9, eh, návrh opravného rozpočtu číslo 1 na rok 2011 konkrétní příklad potíží, na které narážíme během situace u plateb. Sidonie Jindřejevská bohužel není mezi námi, protože má závažné rodinné potíže a během celého rozpočtového výboru bych chtěl vyjádřit naše přání na uzdravení jejího dítěte, které je v nemocnici a v její nepřítomnosti Salvador Garriga se zmocňuje této otázky a Salvator Garriga nám předloží výsledky trialogu a předloží nám konkrétní návrh. Salvadore. Děkuji, pane předsedo. Je velice obtížné nahradit paní zpravodajku v této oblasti, protože to je velice konfliktní a komplikované téma, kde se střetávají dva zájmy. Za prvé zájem tedy rozpočtový, který hm, tedy přísluší členům tohoto výboru, a potom politický zájem na druhé straně. Eh, co se týče toho rozpočtového hlediska, tak už eh, jsme koordinátoři řekli a vysvětlili jsme na jednotlivých zasedání eh, rozpočtového výboru, že negativní výhrada není možná, není to akceptovatelná možnost. Už v minulosti před několika lety jsme odmítli negativní výhradu ze stejných důvodů, proč tuto výhradu odmítáme nyní a mysleli jsme si, že by nebylo konzistentní, aby jsme aplikovali negativní e, výhradu začátkem roku, abychom e, splnili cíl, který má dvě charakteristiky, a to je solidarita a naléhavost, a to je fond solidarity. My jsme si mysleli, že to je ideální příklad situace, aby Evropská rada plnila prohlášení, interinstitucionální prohlášení, které se týká o tom, že se poskytne dostatek eh, plateb, eh, budou-li to okolnosti eh, žádat, jestliže dojde k nějakým neočekávaným událostem. A jestli tedy někdo si myslí, že je nějaká jiná neočekávaná událost, která je důležitější než katastrofa, tak ať nám to vysvětlí. Co se týče této naléhavosti a té neočekávané události a naléhavosti, rada, přestože Evropská komise vysvětlila, že pro těchto 184 milionů jsme potřebovali nové finanční prostředky, tak Evropská rada nebyla schopna dosáhnout dostatečné většiny a proto tedy to šlo do negativní výhrady. Z rozpočtového hlediska jsme toto zamítli, ale během trialogu, přestože komisář opět vysvětlil, že co je potřeba dělat v těchto případech, a to je aplikovat tu eh, mm, teorii těch nových peněz, abychom splnili požadavky, které jsou také nové, tak eh, Eh, předsednictví rady řeklo, že není možné změnit eh, pozice eh, delegací, které jsou proti této žádosti, která byla uskutečena ze strany jak komise, tak rady. A bylo nám tedy řečeno, že co je ve hře, je zájem a Eh, prosperita a hospodářská budoucnost občanů Evropské unie, kteří byli eh, závažným způsobem postiženi povodněmi. A vzhledem k tomu, že tyto země což je Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Chorvatsko a Rumunsko, protože Oni jsou eh, většina těchto zemí ve velmi komplikovaných rozpočtových situacích a je jasné, že potřebují evropské řešení a aby toto řešení přišlo co nejrychleji. Budeme-li aplikovat tedy rozpočtovou strohost a řekneme-li, že odmítáme Eh, negativní výhradu, tak bychom eh, se mohli dostat do situace, kdy dojde ještě k většímu spoždění. Bylo to v dubnu a to spoždění už je téměř rok od té doby, kdy byly povodně a eh, tito občané ještě budou muset dlouho čekat, než dostanou pomoc, nebo členské státy ještě budou muset dlouho čekat na kompenzaci, záleží na případech. Na druhé straně Tady je také rozpočet 2, eh, který probíhá, o něm se jedná, což by se přišlo ještě k tomu opravnému rozpočtu číslo 1, tak bychom byli eh, na částce přes 200 milionů eur, což je maximum v souladu s článkem 44 pro tuto negativní rezervu. A E, proto řešení, ke kterému bychom dnes došli, by bylo řešení částečné. E, pro ten e, druhý opravný rozpočet je potřeba najít novou alternativu, to jest pravděpodobně se tedy od, obrátit na ty nové peníze, což by bylo asi nejlepší řešení. Jakožto zástupce zpravodajky paní Sidonie musí mít na zřeteli Eh, nejenom otázky rozpočtové, ale také politické potřeby. A jedno z řešení, které eh, tedy se nabízí, je, že bychom měli stanovit nějakou pozici hlasovací eh, v rámci tohoto rozpočtového výboru, to je hlasovat pro tuto negativní výhradu, ale za Eh, předchozích podmínek, které nevím, jestli zde byly rozdány všem členům. Máte je zde tady. Co je nejdůležitější, je bod číslo 2. Tady nejdůležitější je bod číslo 2, kde bez ohledu na právo iniciativy komise to je právo na návrh opravného rozpočtu přebytků pro rok 2010, tak v souladu s článkem 15, abychom mohli tedy eh, splnit tuto negativní rezervu. To je, že komise eh, předloží návrh Eh, činící 200 milionů eur, což by bylo tedy odečteno z toho rozpočtu zůstatků a to by se vrátilo členským státům. My si myslíme, že toto je nejspravedlivější řešení, protože bychom splnili tedy tu potřebu naléhavosti to jest vyplatit 184 milionů eur z fondu Solidarity plus 19 eh, milionů, co máme z opravného rozpočtu číslo 2 a zároveň bychom eh, tedy eh, toto předložili radě a protože nám byl předložen tedy strop 2009 milionů pro rok 2011, což nás nechává bez manévra, což nechává komisi bez manévrovacího prostoru, aby splnilo, splnila svoje závazky, ty běžné, ale i ty e, nečekané závazky, ale také to, co se týče strukturálních fondů. To je tedy návrh, který vám předkládám, pane předsedo. Je to spíše e, pře, návrh politického rázu než rozpočtového a jménem e, zpravodajky taky vás žádám o podporu. Děkuji vám. Byl mi jasný úvod, Salvadore. Doplň několik bodů. My jsme využili této příležitosti, bychom eh, vyjádřili, já jsem tak učinil sám, vůči radě naše lítost a dokonce náš hněv. Já jsem to řekl poměrně důrazně. Týká se to způsobu, jak rada nedodržela svůj vlastní závazek z vlastní iniciativy, který je součástí rozpočtu na rok 2011. Podle něhož, pokud by scházely platby kterých by bylo na lávě potřeba v roce 2011, tyto prostředky by mohly být navýšeny. Je to prohlášení, které bylo na, na počátku jednostrané. K tomu se připojila komise a parlament. A souviselo to s tím, že platby měly být omezeny, jejich navýšení bylo omezeno na 2,91 a poprvé, když během roku 2017 se vyskytne problém u plateb, tak rada tento závazek opomine. Já jsem položil otázku radě, tak je, je-li to takto u závazku rady, tak my to vezmeme v úvahu. A při budoucích jednáních, ať už půjde o jednání k ročnímu rozpočtu nebo k finančním výhledům, Tedy písemné závazky rady nemají žádnou hodnotu. Já jsem položil otázku, zda, jak vysvětlil Salvator Gariga. Pokud eh, tato negativní rezerva je vyčerpána najednou, 200 milionů euro, jak budete postupovat, až za několik dnů či týdnů budete čelit nečekaným výdajům, které jsou však nezbytné. Jaké bude stanovisko rady? Tady opět žádná odpověď ze strany rady. Máme tedy vzhledem k tomuto problému, o kterém jsme již jednali na předcházejících zasedáních, máme tři možné postupy. Zamítnutí, to by spustilo směrčí řízení okamžitě. Dále postoj nereagovat a do šesti týdnů, pokud parlament nereaguje, tak rozhodnutí rady je znamená schválení opravného rozpočtu a postoj navržený zpravodajem, kdy vzhledem k charakteru problému je třeba pomoci obyvatelstvu a místní správě, která byla postižena přírodní katastrofou a kteří již dlouhé měsíce čekají. A tady se zdá obtížné ne, to neodsouhlasit velmi rychle tento návrh. Kdybychom nehlasovali, nebo kdybychom to ještě zdržovali o šest týdnů, výplatu těchto prostředků kdy i na radě je široká schoda, v parlamentu také, aby fond stabilizace byl využit v těch částkách, které navrhuje Evropská komise a za podmínek, které stanoví komise. Ale abychom jasně vyjádřili náš nesouhlas se stanoviskem rady, je navrženo u tohoto ústního pozměňovacího návrhu, který Salvador právě představil, aby Evropská komise při dodržení své pravomoci iniciativy postupovat tak, aby na konci roku tyto prostředky odpovídaly vlastně mobilizaci prováděcího přebytku, tedy čerstvých peněz protože negativní rezerva vlastně znamená převést na konec roku rozhodnutí o financování, o kterém nemůžeme rozhodnout bezprostředně, tedy tento trik nebo postup odložit na další dobu toto rozhodnutí je omezeno částkou 200 milionů euro. A tato rezerva je potom vyčerpána. A my tedy navrhujeme spolu se spravodajem, aby parlament vyhlásil, že jeho stanovisko na konci roku bude, že to musí být financováno nikoli přesunem, ale využitím prováděcího přebytku. A v rámci pravomoci komise v oblasti vlastních iniciativ, tak navrhneme určitou formulaci, ale samozřejmě pokud s tím komise bude souhlasit a bude to formulovat jinak, tak to je v její odpovědnosti. Mám tu žádost o slovo Grana. Děkuji, pane předsedo. Mohu být opravdu stručný. Já plně souhlasím s předřečníkem a myslím, že bychom to měli řešit. Je to důležité, aby stanovisko Evropského parlamentu bylo jednotné navzdory tomu, že to opravdu není dobré řešení, není transparentní, odkládá problémy a tak dále a tak dále. A tak by bylo dobré, abychom přijali celou řadu pozměňovacích návrhů, v nich jsme kritičtí, to je důležité, jinak jsem velice zklamán způsobem, jak to rada řeší. Je to v rozporu s duchem společného prohlášení a to opravdu bude eh, eh, výzva, která bude spochybňovat důvěru v instituce a to není dobré. Eh, dochází k průtahům a toto je opravdu viditelná část Evropské unie. Prostředky z Fondu Solidarity pro oblasti, které utrpěly povodí špatněmi, takže podporuji eh, návrh zpravodaje. Teď k části návrhu je Reimera BG 3 a 4 pozměňovací návrhy, které předložil ještě než eh, bylo předloženo vlastní řešení. Potřebujeme ještě, protože se to týká té situace, když ještě nebylo rozhodnuto o negativní rezervě. Možná, že jsou ještě platné, ale eh, chtěl bych položit tuto otázku. Reimer odpoví v této věci a zatímco přemýšlí, dám slovo Láslovi. Eh, vy jste tady hovořil o třech možných odpovědích. Jedna je tedy přímo odmítnout toto řešení, které z hlediska technicko-finančního je špatné. Ale bylo by to mm, správné z hlediska účetního, ale bylo by to nepřijatelné e, z hlediska e, toho, jak je vnímán parlament a jak by na toto reagovali občané. Druhá možnost je nereagovat, to jest e, potom by Eh, vstoupilo v platnost rozhodnutí rady, to je eh, v souladu s tím mlčením, ale výsledek by byl dobrý, ale zdálo by se, že souhlasíme s něčím, s čím eh, nesouhlasíme ve skutečnosti. Takže to třetí řešení, o kterém vy jste hovořil, to je souhlasit s tímto pozměňovacím návrhem opravného rozpočtu. Bylo velice obtížné dohodnout se na půdě rady, ale tedy vyjádřit, jaký máme názor na tuto otázku v pozměňovacím návrhu. Dovolte mi, pane předsedo, abych pohovořil spíše obecně. Máme tady několik položek eh, v rozpočtu Unie, které se nemůžou předem vypočítat, jejich eh, přesná částka. Existuje mnoho plateb, které existují na které závisí na tržních cenách a také globalizační fond a fond solidarity, tam se to nemůže vypočítat předem, protože nevíme, kolik bude požáru nebo ke kolika povodním či k jiným věcem, mm, se kterými souvisí vyšší moc, k čemu dojde. A taky nevíme, na kolik osob to bude mít dopad, e, tyto katastrofy. Můžeme použít e, systém se zemědělství nebo této oblasti, protože jsou to odlišné systémy. E, v zemědělství se e, počítá s mnohem vyššími částkami, než kterými se počítalo na začátku, aby byl větší manévrovací prostor a potom e, ten přebytek jeli, tak se potom vrátí, ale s tímto se v těchto oblastech nepočítalo. To jest eh, pořád je diskuze, která je velice obtížná, která se vede mezi radou a parlamentem. Proto já navrhuji, abychom v budoucnu se snažili zanalizovat fungování těchto dvou fondů a podívat se, jak to uděláme s platbami, jak se budou vypočítávat protože nepřidělíme eh, miliardu eh, jako platby ze začátku a potom počkáme na konec roku a pokud to bude potřeba, tak ten e, zůstatek převést do jiných oblastí, protože jinak musíme pořád vybírat peníze z jiných položek, vždycky e, se dostáváme do bezvýchodných diskuzí a hlavně to jsou otázky, e, kdy občané může dostat špatný signál. Thank you. Paní Andrásen, děkuji, pane předsedo. Já nechápu, proč je tak naléhavé, abychom rozhodli nyní, protože k těm povodním došlo před rokem. Proč tedy nemůžeme počkat a nebude nejprve schválen opravný rozpočet číslo dvě a potom potom eh, budeme teprve rozhodovat o této záležitosti. Eh, je to záležitost několika týdnů a to by také ovlivnilo využití té negativní eh, rezervy, protože to je podle mého názoru čistě provozního charakteru. Máte pravdu, je to téma, o kterém jsme dlouze hovořili minule. Můžeme říci, že máme už takové spožení, že to můžeme ještě odložit o několik týdnů. Ale to spožení je příliš dlouhé. Došlo k prodlevě na začátku z důvodu eh, státní zprávy příslušných zemí a potom Evropské komise a rady. A dostáváme se do velmi delikátního postavení. Pokud to ještě odložíme, tak potom budeme vypadat my jako špatní žáci. Přitom my jsme se snažili být od začátku příkladní. A jak řekl zpravodaj, tady vlastně máme očkodnit. Obvykle se jedná o orgány místní zprávy, o veřejné podniky, o úřady, které vlastně dávaly dohromady škody po přírodní katastrofě a většinou tyto země jsou v obtížné rozpočtové situaci a my vlastně přispíváme rozpočtům státním či místním těchto zemí. A tak funguje ten fond. Ta pomoc je zejména pro veřejnou zprávu. Paní Vertman požádala o slovo. Pan Kozlík. A potom požádám Reimera, aby zareagoval na otázku, která mu byla položena Joranem Fermem. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud jsem vás správně pochopila, eh, samozřejmě pomáháme občanům, kteří utrpěli škody, ale otázka stále ještě zní, odkud přijdou ty prostředky a jak je umístíme v evropském rozpočtu. A já mám určité výhrady. Jistě máme závazek pomáhat občanům, ale domnívám se, že je třeba třeba eh, řídit rozpočet odpovědně a my si musíme všichni ujasnit, rada, komise a my, jak budeme postupovat, kde nalezneme ty příslušné prostředky. A potom eh, mám připomínku k pozňovacímu návrhu jedna eh, V Němčině máme a vyzve komisi, aby provedla důkladný přeskum. Důkladný, ano, výzva také, ale zda je tu závazek, nevím, jestli je to pouze chyba překladu v německé verzi, ale výzva je příliš málo. To musí se e, e, to týkat závazku, aby se tyto prostředky dostaly opravdu k postiženým občanům. Děkuji. Euh, děkuji, pan Kozlík. Ano, děkuji pěkně. Já bych chtěl velmi Děkuji vám. Chtěl bych opravdu podpořit to, co řekl pan předseda. Jedná se o vysoce politickou otázku a řešení tu existují. Je třeba jich využít média v krajinách, k nímž došlo k povodním, jsou plná informací o tom, jak probíhají diskuze na půdě Evropského parlamentu a evropských institucí, eh, co se týče poskytování prostředků. A my jsme si vědomi toho, že došlo k průtahům. Nebylo by dobré, kdyby Černý Petr skončil v rukou Evropského parlamentu. Je to otázka, která se týká důvěry eh, v Evropský parlament v dotčených zemích. Nikdo neví o tom, že se diskutuje diskutuje o, v rozpočtu 2012 o těchto zemích. Všichni jenom vědí, že byla zastavena otázka vyplácení plateb pro oblasti, které byly postiženy povodněmi. Děkuji. Je to jasné. A to říkal také Láslo Šurian za Maďarsko. Remere, chceš zareagovat na Joranovu otázku? Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl říci, že souhlasím se vším s tím, to, co říkal Salvador v souvislosti s výsledkem trialogu. A vzhledem k situaci, v níž se nacházíme, bych chtěl také navrhnout, abychom dnes souhlasili co se týče pozměňovacích návrhů k mé zprávě týkající se Fondu Solidarity, chtěl bych říci, že pozměňovací návrh číslo jedna je samozřejmost na třetí. Komise má úkol se o to postarat a e, přeskoumat to. To není třeba pokaždé opakovat. To je zadání, proto tento pozměňovací návrh nepotřebujeme. A dále k návrhu 2 a 3. Goran má pravdu. E, návrhy 2 a 3 bych takto ponechal, ale teď čtvrtý by se měl pozměnit. Rating Council's Position, to bychom měli vypustit, ale to poslední bychom zde uvést měli. Také se domnívám v souvislosti s opravným rozpočtem, ale také v souvislosti s mobilizací prostředků z Fondu Solidarity bychom měli ještě jednou jasně ukázat, eh, do jakých problémů jsme se rozhodnutím rady dostali. Je to takové zesílení a Eh, může se to týkat eventuálně mobilizace prostředků z Fondu Solidarity v budoucnu. Mimo jiné, pane předsedo, bych chtěl ještě vyjádřit, že Rada očividně aniž by počkala, jaký bude výsledek trialogu, z časového hlediska zvolila velice neobvyklý postup a parlament se dostává pod nesnesitelný časový tlak a nemůže to akceptovat. A tak se nemůžeme divit, když tedy parlament E, na jiném místě zareaguje. Já vidím, že si pilně děláte poznámky, protože tento postup e, je urážkou parlamentních struktur a já bych tedy řekl, že tento postup, který rada zvolila, je neobvyklý. Celkově rada e, jedná v těch otázkách ne v evropském duchu, neprojevuje dostatečnou politickou zralost a neinformuje o tom parlament. Děkuji. Oui, euh, sur ce dernier point. Ano, u této poslední věci Joran má pravdu, já jsem to řekl. Protestoval jsem vůči radě. Není to forma zdvořilosti, k které jsme se vzájemně zavázali. Nejde o příklad dobré spolupráce mezi institucemi. Koná se po několika dnech trialog, kde je to na pořadu jednání a zdvořilost by vyžadovala, aby každá z institucí vyčkala na trialog, než zaujme postoj. Rada se rozhodla 15. března, to znamená dva týdny před trialogem, termín byl znám a pořád jednání taky. Je to tedy nešikovnost a jsou to nevhodné způsoby. Já jsem protestoval Věřím, že to rada vezme na vědomí. Joran chce zareagovat na tu odpověď eh, Reimera. Myslím, že v zásadě je to v pořádku a musíme si uvědomit, že u poznací návrh 2 a 3 to platí pouze pro platby a nikoli závazky. Já nevím, proč jsou tam uvedeny závazky. Souvisí to s platbami. Závazky bychom měli vyškrtnout u trojky, pokud tomu dobře rozumím. Vůbec to nesouvisí se závazky. Ano, můžeme se obejít bez závazku. No, of Uh, Mohu doplnit, že Fond Solidarity je v případě potřeby mobilizován, pokud jde o závazky nad příslušný strop a dojde k realokaci plateb. A proto ten Fond Solidarity má tak speciální, zvláštní strukturu. Ano, rozumím tomu. Ve skutečnosti Fond Solidarity funguje v závazcích a platbách současně a rozhodnutí rady je souhlasit se závazky a u plateb souhlasit s platbami, ale za předpokladu, že budou z negativní rezervy. Takže není nenormální hovořit o závazcích a platbách. Dobrá. Takže na základě toho navrhuji, abychom eh, hlasovali nejdříve o zprávě Sidonie. Řada ústních pozměňovacích návrhů, které uvedl zpravodaj a předseda výboru, jak to vysvětlil, Salvador mohu nechat hlasovat v bloku o pozměňovacích návrzích, které se týkají vodních ustanovení. To jsou ty čtyři první pozměňovací návrhy. Kdo je pro u úvodních ustanovení? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti. Zdržel se. Nikdo. Paní Bertman se zdržela. Potom, co se týče kompromisní ústní pozměňovací návrh u odstavce 2a zpravodaje, což je obsahová část textu, tedy kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Dva hlasy se zdrželi. Takže s širokou většinou schváleno. Pozměňovací návrh 1 paní Hercog neodpada, ale zpravodaj je proti. Kdo je pro? Socialisté. V omezeném počtu nikoli co do kvality, ale kvantity. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se jeden hlas. Takže tento pozměnce není schválen. A k odstavci 3, to je téměř technické upřesnění, kdo je pro, jde proti? Zdržel se jeden hlas. Schváleno. Takže blahopřejeme zpravodajce. Závěrečný, závěrečné hlasování, kdo je pro? Tuto opravu rozpočtu. Laslo Šurian je pro. Kdo je proti? dva hlasy proti, zdržel se jeden hlas. Takže opravný rozpočet číslo jedna byl schválen. A nyní budeme hlasovat o zprávě Harajmera BG o rozhodnutí o mobilizaci prostředků z Fondu Solidarity máme k dispozici příslušné zdroje, takže můžeme rozhodnout o alokaci pro Fond Solidarity ve prospěch eh, dotčených zemí. Pozměňovací návrh paní Ercok číslo jedna. Reimer řekl, proč je proti, kdo je pro. Děkuji, kde je proti. Děkuji, zdržel se. Jeden hlas. Zamítnuto. 2 a 3 jako blok Reimera BG, kde je pro. Děkuji. Juran je pro, ale pokivuje hlavou. To dáme do zápisu. Kde je proti? 2. Zdržel se nikdo. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. S ústním pozměňovacím návrhem vypuštění awaiting council's position kdo je pro? Kdo je proti? Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva hlasy, zdržel se jeden hlas. Děkuji. Bylo takto rozhodnuto, děkuji. Spravodaj i náhradníkovi spravodaje. A vracíme se nyní k našemu pořadu jednání. A pokračuje hlasování. Budeme hlasovat o bodu 11, což je hlasování zprávy Anny Jensen nepřítomnosti, ale pan Heglund ji nahradí. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jménem paní Jensen bych chtěl poděkovat kolegům. Bylo předloženo 18 pozměňovacích návrhů. Zpravodajka chce zdůraznit, že je tady potenciál eh, posílit eh, strategii rozpočtové podpory pro rozvojové země. A znamená to, jasnou eh, svobodu a eh, odpovědnost těchto rozvojových zemích. To bylo ve zprávě zdůrazněno ale v každém případě zdůrazňuje, abychom tedy eh, zdůraznili tu část domácí odpovědnosti a podporu přísunu prostředků pro tyto země také podporuje Eh, rozpočet a současně zdůrazňuje, že bychom neměli poskytnout méně eh, peněz pro rozvoj. To bych vám tedy chtěl sdělit a podle mého názoru můžeme přistoupit k hlasování o stanovisku. Děkuji. Goran. Budu stručný. V zásadě návrh zpravodaje je velmi pozitivní. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů, bychom posílili některé věci. Návrh u dvojky je navrženo oddělené hlasování, vypustit větu uprostřed našeho pozměňovacího návrhu. Já jsem připraven stáhnout tuto větu takže bychom nemuseli hlasovat odděleně. Souhlasím, že to znění může být zavádějící, takže stahuji tu, ten bod, kde je navrženo oddělené hlasování a jinak věřím, že budete hlasovat pro. U sedmnáctky mám otázku na spravodajku, možná to řekla panu Heglundovi. Reaguje asi na provokativní formulaci v první větě lituji, že, Evropská, že Evropa, Evropská unie je politickým trpaslíkem a ekonomickým obrem. Je to možná provokující, já jsem připraven stáhnout tuto část, ale druhá část je velmi důležitá, mělo by se o ní hlasovat pozitivně. Pokud by to bylo jednodušší, tak jsem připraven tuto větu stáhnout Ano, nesmíme být eh, neslušní vůči paní Ashton, pan Heglund. Můžeme o této větě dlouze hovořit, každý na to má názor. Já myslím, že u té první věty to asi nebylo v tom stanovisku úplně nejvhodnější. Tak kdybychom mohli hlasovat odděleně po slově trpaslík, tam bychom to mohli oddělit, tak my bychom byli pro tu druhou část. Dobře, výborně. Takže přejdeme k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? je proti? Musíme to spočítat, je mi líto. Máte všichni své karty? Já kartu nemám, pan Portaž taky ne. Takže elektronické hlasování tady nefunguje. A nebo funguje. Takže připravte si hlasovací karty, Dva nezbedníci, pan Portaš a já, karty nemají, takže je to složitější. Eh, elektronické hlasování, zahoji hlasování. Musíte to tam zasunout správným směrem. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 14 hlasů pro, 11 proti. Pan Portáž se zdržel, takže o jeden hlas více. Pozměňovací návrh je schválen. Dvojka Jorana Ferna, takže oddělené hlasování odpadá. Kdo je pro tedy? Kdo je proti? Tři hlasy proti, zdržel se, nikdo se nezdržel. Schváleno. Trojka. Miguel Portáž. z prodeje proti. Kde je pro? Pan Portáž. Kde je proti? Všichni ostatní. Zdrželi se. Jeden hlas. Zamítnuto. Čtyřka Jorana. Nejdříve ústní pozměňovací návrh. In this regard. Všichni jsou pro, předpokládám. Děkuji. Kdo je proti? jeden hlas proti, takže bude tam in this regard. U zbytku zbývá, zbývají dvě části. První část, pravda je pro, kdo je pro. První část čtyřky, pane Heglunde. Vy jste pro. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. Tato část je schválená. Druhá část, underlines, tak such a tak dále. Tady je zpravodaj proti. Levice, kde proti? Všichni ostatní zdrželi se, jeden hlas se zdržel. Takže druhá část je zamítnuta. Pět, paní Andreasen, zpravodaj je proti. Kdo je pro? 5. Kdo je proti? Většina zdržel se. Zamítnuto. Šestka. Miguel Portáž. Spravda je proti. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je pro? Pan Portáž. Kdo je proti? Všichni ostatní. Zdržel se. Děkuji. Zamítnuto. sedmička. Reimer BG. Spravda je proti. Kdo je pro? Reimer je velmi osamocený. S podporou nadšeno paní Wertmann a paní Andreasen. To si poznamenáme. Kdo je proti? A Moniky taky. Už ničemu nerozumím v politice. Zdržel se, takže přes tuto ženskou podporu který přesahuje dělení mezi stranami. Je Reimer poražen, sedmička zamítnuta, osm pana Kozlovského s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdy tento text je přesunut do odstavce 4b. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji zdrželi se, schváleno myslně. Devítka stejného navrhovatele, kdo je pro. Kdo je proti? Jeden hlas proti. Schváleno. Deset Miguel Portáž, zpravodaj je proti. kde je pro? Děkuji. kde je proti? Děkuji. Zdrželi se velká většina proti. Zamítnuto. Jedenáctka paní Andreasen. kde je pro? 1, 2, 3, 4, 5. Reimer není pro. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvanáctka Miguel Portáš. Kdo je pro? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Kdo je proti? Více než šest. Zdrželi se? Zamítnuto. Ale i zde atypickým politickým rozdělením. 13 na Ferna z prodaje pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Schmáleno. 14, paní Andrásen, zpravodaj je proti, kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, kdo je proti? Děkuji. Více než 4, zdržel se 1. Zamítnuto. 15, Miguel Portal, zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se, zamítnuto. 16, Juran Fern, zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? 1, 2, 3, 4, zdržel se, schváleno. 17. Juran, Jurane, toho obra a trpasíka vypustíme, takže už nemusíme hlasovat odděleně. Zmizel trpaslík i s obrem, takže vše ostatní vyhovuje zpravodaj, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. 1, 2, 3, 4, 5. Zdržel se. 17 je schválena. 18. Jorana Ferma. Zprava je proti. Kdo je pro? 4. Levice. Kdo je proti? zbytek, zdrželi se. Je to tedy zamítnuto. Hlasujeme o takto upravené zprávě, kdo je pro, kdo je proti. Tři hlasy proti, zdrželi se, nikdo se nezdržel. Děkuji a blahopřejeme našemu zpravodaji a panu Heglundovi. A nyní Zpráva pana Heglunda. Je to k bodu číslo 12, midterm review sedmého rámcového programu pro výzkum. Pane zpravodaji, máte k tomu komentář před hlasováním? Ne, chci poděkovat stínovým za konstruktivní spolupráci a můžeme hlasovat. Děkuji vám. Pozměňovací návrh 1. Stažen. Přímo přecházíme k dvojce, Pana, pánu Kruta Portaše, zprava je proti, kde je pro levice, kde čtyři hlasy, kdo je proti. Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pana Vona, zprava je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. 2, zdržel se nikdo, schváleno. Čtyřka stejného navrhovatele, kdo je pro, kdo je proti, Dva, zdržel se, schváleno. Kompromis velké A, zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, jeden hlas, zdržel se, schváleno. Pětka a šestka tedy odpadají. Sedmička pana Klute. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Levice malopočetná. Kdo je proti? Většina zdržel se zamítnuto. Osmička mm, zpravodaje pana Heglunda, kdo je pro, kdo je proti. Jeden se zdržel. Schváleno. Devítka pana Vona. Zpravodaje pro, kdo je pro Děkuji. Kde proti? Jeden hlas. Zdržel se jeden hlas. Schváleno. E, desítka pana Karvaja. Kdo je pro? Paní Karvajo. Děkuji. Kde proti? Jeden hlas proti. Zdržel se dv- tři hlasy. Schváleno. Jedenáctka Gianni Olavi. Kdo je pro? Kdo je proti? jeden hlas, zdržel se jeden hlas, schváleno. Dvanáctka pana Vona, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jeden hlas, zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Jednička. Ano, pane předsedo, týká se to doplní slovu Project Partners tedy nalézt eh, partnery pro projekty. Ano, je to tam píse with assistance in finding project partners. Je to takové upřesnění. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Jeden hlas se zdržel. Schváleno. Třináctka pana Klute. Zpravodaj má také ústní pozměňovací návrh. Ano, chci říci Member States Programs. Je to drobný technický doplněk v tom textu, aby to bylo srozumitelnější. Takže hlasujeme o návrhu s tímto přesným. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden hlas, jeden hlas se zdržel. Schváleno. 14. Paní Carvajo a Salvadora Garrigy. Zpravodaj je pro, kdo je pro. Kdo je proti? Jeden zdržel se, nikdo se nezdržel schváleno. 15. stejně navrhovatelů, kdo je pro. Děkuji. Proti? Dva hlasy, zdržel se. Schváleno. 16. pana Klutého. Zpravodaj je proti, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Dva hlasy. Jeden hlas se zdržel, děkuji. Zpráva je schválena a blahopřejeme zpravodaji. A můžeme tedy přejít eh, k bodu 13. Převod Sidonie Jendřejevská tu není. Může to představit Salvador Garriga. Salvadore. Sur les virements. Týká se to převodu. Můžete nám představit převody. C'est ça. Euh, sur les virements 6. Je to u převodu 6 a 8. Tak zpravodaj si nepře, abychom eh, projednávali sedmičku, takže u šestky a osmičky. Ano, to je rezerva na naléhavou pomoc. Jde o mobilizaci naléhavé pomoci a proto je třeba převodu ve prospěch humanitárních pomocí u zemí, které byly postiženy přírodními či jinými katastrofami. Takže dáme náhradníkovi zpravodaje několik minut. celé. Omlouvám se, tady není žádný problém s návrhem o transferu prostředků, jak mi bylo řečeno. Doporučení zpravodajky je pozitivní ve všech případech. Dobře. Takže v zásadě jde o pomoc obyvatelstvu které je obětí převodu, tedy občanské války v Libii a v pobřeží Slonoviny. Hlasujeme současně, kde pro, kde proti. Zdržel se. Děkuji. Oba převody jsou tedy schváleny. Děkujeme Salvadorovi. A teď nám už zbývá jenom zmínka o bodu 8, ale pan Kalfin není přítomen. Nevím, socialisté nejsou přítomni, tak je to trošku těžké. Bez něj není možné o tom hovořit. Návrh zprávy byl rozdán. A pokud kolegové se k tomu chtějí vyjádřit, tak mohou navázat kontakt s panem Kalfinem bezprostředně, případně mohou rozeslat e-mail všem členům. Bod 15 Moniky Holmajer je odložen. A myslím, že tedy jsme vyčerpali pořád jednání. No v tom případě vám sdělím termín 13. dubna našeho dalšího jednání a 14. dubna. 13. a 14. dubna chci vás upozornit na význam jednání 13., což je naše setkání s národními parlamenty o evropském semestru a koordinaci evropského rozpočtu a národních rozpočtů. Končím jednání a v sále zůstanou koordinátoři. A využijeme i tlumočníku. Děkuji tlumočníkům, že se k nám připojí. Končí naše jednání.